il presidente sono pronte le schede? Allora, riprendiamo. Takže zahájíme znovu naše zasedání. Děkuji. Byly vytištěny nové lístky. Přistoupíme tedy k druhému kolu hlasování, kdy budeme hlasovat o třech místopředsedech musíme nahradit jednu z čitatelků, paní poslankyni Thaler, která nám bohužel sdělila, že se musí zúčastnit jiné schůze, takže tím vylosuji dalšího z čitatele. Honorevole. A je to paní poslankyně Roberta Mecola. Je, Je zde přítomná? Je zde přítomná? Jste přítomná, paní poslankyně? Honorevole Metzola. Paní poslankyně Metzola. Non c'è. Není zde. Takže losujeme dále. Paní poslankyně Rovana Plump. přijímáte tuto úlohu, chopíte se této úlohy, dobře, děkuji. Takže tímto vyzývám sčitatele, aby zaujali místa u příslušných hlasovacích schránek a budete hlasovat na konci volby. Paní poslankyně Plum bude sčitatelka u schránky N až R. N až R. Můžete se prosím tedy odebrat na svoje místo. Takže zopakujeme si pravidla. Zbývají nám tři místa. Můžete hlasovat maximálně o třech kandid- pro tři kandidáty, minimálně pro dva. Pokud tak neučiníte, váš lístek bude považován za neplatný. Mezitím tedy si rozdáme hlasovací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 Takže zahajuji hlasování. Aperta, aperta. Zahajuji hlasování. Můžete začít hlasovat. Takže skončilo hlasování už? Odhlasovali všichni? Takže hlasování už skončilo, přistoupíme ke sčítání hlasů. Vyzývám sčítatele, aby se odebrali do místnosti r 101, aby se četly hlasovací lístky a tímto přerušuji jednání.